Milí kolegové, Začneme bodem číslo 14, to znamená hlasování. Musím se omluvit za to, že máme trochu spoždění, protože jsme právě měli společné, eh, společné eh, setkání E, mezi komisí a radou o konfliktních generálech. Do, podařilo se nám dosáhnout dohody, přičemž e, parlament e, dosáhl velkého úspěchu povinnosti podniků směrem od těžebních zařízení se tedy zpřísnily a zároveň se snížila byrokratická zátěž to znamená, že já si myslím, že to je úspěch pro Evropský parlament, že se nám tedy podařilo shodnout na nařízení, které se opírá o hodnoty a které je jako prospěchu eh, občanů v konfliktních regionech. Ale zároveň je to důvod, proč eh, začínáme s lehkým spožděním. Ale nyní už skutečně začínáme. Jak víte, nejprve tedy budeme eh, provádět testovací kolo hlasování. Všichni máte tedy možnost si vyzkoušet svoji hlasovací kartu a já nyní testovací hlasování zahajuji. yeah. Yes, I have a problem because uh, okay technický problém. Zapomněla jsem si vzít eh, svou hlasovací kartičku, nechala jsem ji ve Štrasburku. Takže dobře. Já se vždycky tedy přihlásím, jestli mě můžete započítat. Dobře. Takže jste jeden, jedna poslankyně bez eh, kartičky, takže váš hlas budeme přepočítávat. Pokud je všechno ostatní v pořádku a není zde více poslanců, než má být v každé politické frakci, tak můžeme zahájit hlasování. Nová perspektivní a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice. Máme zde tři části, také e, body odůvodnění, takže vlastně čtyři části. Takže první část. 61. Pozměňovací návrh 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis jedna. Jsem... Takže schválen. Zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 68, eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 75. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno doplnění ke kompromisu 3, eh, pozměňovací návrh 78, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 81 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, také schváleno. Pozměňovací návrh 83, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 92, kdo je pro, proti, zdrželi se a to ověříme. Pozměňovací návrh 92. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jak hlasujete vy? Moje asistentka mi velmi pomohla, takže já kartičku už mám. Pozměňovací návrh 93, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 91, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A to ověříme. Poslanci návrh 91 zahajuji hlasování a končím hlasování taky zamítnut. Poslanecí návrh 94, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schválen. Kompromisní pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromisní pozměňovací návrh 44, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromisní pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 109. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Jak je to se sociálními demokraty? Ještě jednou se zeptám. 109. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se to je zajímavá koalice. Myslím si, že je to schváleno, ale ještě jednou to ověříme. Pozměňovací návrh 109. Zájíme hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromisní eh, návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Eh, pozměňovací návrh 116 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 117, tři části. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. Třetí část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. 118, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. 119, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 120, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Poslanecí návrh 121, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Ehm, pozměňovací návrh doplňující 124, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 122, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 130, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že je to Odmítnuto, ale ještě jednou to ověříme. Zahajuji elektronické hlasování k pozměňovacímu návrhu 130. Končím hlasování. Jeden uh, hlas za EPP navíc. Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 131, kdo je pro? já bych rád tady předložil něco k oddělenému hlasování, pokud to bude možné. Eh, první část Modern eh, Slavery, moderní otroctví a potom eh, ještě druhá část a mezi tím. poznací návrh 131. Ostatní nebyly ostatní skupiny nebyly informovány. Já to vykládám jako ústní poznací návrh. Je někdo proti tomu, abychom dělali eh, dílčí hlasování? Ne, dobře, takže to uděláme. Poznací návrh 131 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, Stačili se, schváleno. Druhá část pro, proti, Stačili se, schváleno. Kompromisní pozměňovací návrh 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 138, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ehm, pozměňovací návrh 139, kdo je pro? A to padá, omlouvám se, říká pan předseda. Pozměňovací návrh 142. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme pozměňovací návrh 142. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 148, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Posměňovací návrh 112, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Posměňovací návrh 149, pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 151 pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 32a, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 153, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Uh, 238, kdo je pro, proti, zdrželi se. Nebylo to jednoznačné. Ještě jednou 238, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to schváleno. Ověříme 238, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to na hraně, ale zamítnu to. 156, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis 31, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 161, doplnění, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 165, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnout. Kompromis 32, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Posměňovací návrh 172 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Uvěříme. 172, první část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 172, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 173, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 174, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 175, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 177, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 41, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 179, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Blahopřeju. Pozměňovací návrh 180, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 181, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 182, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 183, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 184, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je to zamítnuto, ale raději ověříme. Zahajuji hlasování ke 184. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 185 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromisní pozměňovací návrh 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 189 pro, proti, strželi se zamítnout. 188, kdo je pro? Takže to padá. Pozměňovací návrh 187 pro, proti, strželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 190 pro, proti, strželi se, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. A tím se dostáváme k druhému balíčku, k druhé části. A to začíná kompromisem 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Poslanecí návrh 202-203, identické, kdo je pro, proti, strželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 204, kdo je pro, proti, strželi se, zamítnuto. Kompromis 15, kdo je pro, proti, strželi se, schváleno. Dvěstě pět, na to jsme zapomněli, kdo je pro, proti, strželi se, schváleno. 208, doplnění kompromisu 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 200. Druhá část pozměňovacího návrhu 213 totiž nepadá, takže Hlasujeme o druhé části poznacího návrhu 213. Je to doplnění eh, kompromisu 15. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 16, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 224, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 18, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 233 pro? Proti? Zdrželi se? Zdá se mi, že je to schváleno, ale ověříme to. Emma McClarkin 233, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Dvěstě třicet šest, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ještě jednou to ověříme. Ale prosím, zvedejte řádně ruce. 236 ještě jednou ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Skutečně. Kompromis 43, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 19. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 20. Kdo je pro, proti? Pozměňovací eh, takže kompromis 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. E, 267. Můžeme to považovat za doplnění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh EPP. Daniel. Je to napsáno v hlasovacím seznamu. My bychom tam rádi doplnili slovo SWIFT, tedy rychlý. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není dobře, takže o tom budeme hlasovat. Je tady jeden, kdo je proti. Je ještě někdo další, kdo je proti. Potřebujeme asi čtyři hlasy, které by byly proti. Dobře, takže hlasujeme, kdo je pro tento ústní pozměňovací návrh, kdo je proti. Zdrželi se, schváleno. Dvěstě osmdesát, kdo je pro? proti, zdrželi se a je to zamítnuto. 283, kdo je pro, proti, zdrželi se a zamítnuto. 282, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 291, e, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to schváleno. Ověříme 291. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 27. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 305. 305, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Tři, eh, pozměňovací návrh 307, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 308, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 309, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 310, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 311, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zdá se, že schváleno, ale ještě jednou ověříme. 311, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 28, kdo je pro? Kompromis 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 317, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 29, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 30, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 332, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 333, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 335, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 22, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Doplnění k 22, 373, eh, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Eh, kompromis 23, máme to ověřit, dobře, takže ještě jednou ověříme pozměňovací návrh 373 jakožto doplnění ke kompromisu 22. Zahajuji hlasování. Je to přijato. A nyní kompromis 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 353. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 354. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To prověříme. 354. Hlasování je zahájeno. A hlasování končí. Je to přijato. Prosím, abyste pořádně zvedali ruce. Kompromis 33. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 364 a DV18. To je identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 365, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 366, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 367, 368, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 369, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? 370, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To raději prověříme. Takže 370, já zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to zamítnuto. 371, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 372, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Myslím si, že je to za, zamítnuto, ale raději to prověříme. 372. Já tímto zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to zamítnuto. Kompromis 35. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 379. Eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pravděpodobně zamítnuto, ale raději to prověříme, aby to bylo jisté. Takže zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to zamítnuto. Kompromis 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní se dostáváme ke kompromisu 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 387. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 388, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 389, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní se dostáváme ke 391, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 392, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 393, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 395, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 394, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to raději prověříme. 394 a já tímto zahajuji hlasování. Hlasování končí. A je to zamítnuto. 396, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 397, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 399, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 400. Raději to prověříme, takže 399 kontrolujeme. Elektronické hlasování je zahájeno. Jsou tu dvě skupiny. Dobře, takže hlasování končí a je to přijato. Pozměňovací návrh 400. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 402. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Jako možné doplnění pozměňovací návrh 412, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 414, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? To prověříme. 414. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí a je to přijato. A tím se dostáváme ke třetímu balíčku. Budeme začínat kompromisem A. Kdo je pro kompromis A? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to prověříme. Takže kompromisní, eh, teda pozměňovací návrh 18. Zahoji hlasování. Hlasování končí. A je to přijato. 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 23. Chcete to prověřit? Dobře, takže kontrolujeme 22 a já tímto zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 23, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato.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 Kompromis E, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní 40, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, já si myslím, že je to přijato, ale raději to prověříme, takže pozměňovací návrh 40 a já tímto zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to přijato. 1,40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jak to vypadá se sociální demokraty? Oni už vůbec nehlasují? Tak by to bylo přijato, ale takže ještě jednou 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 43. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To prověříme. 43 a já zahoji hlasování. Hlasování končí. A je to přijato. Kompromis F. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Já si myslím, že je to přijato, ale raději to prověříme, takže pozměňovací návrh 60, tuto, tuto chvíli zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to přijato. Jedna a dva. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Raději to prověříme. Takže pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. A je to přijato. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. sedm kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Já si myslím, že je to zamítnuto, ale raději to prověříme, takže sedm hlasování je zahájeno a hlasování končí. Je to zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A tím se dostáváme ke čtvrtému balíčku, což jsou stanoviska. A nejprve tedy AFET, AFET 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato AFET 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato AFET 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Tím se dostáváme k DV a nejprve je to DV5, co by doplnění k našemu kompromisu 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Chcete to prověřit? Dobře, takže DV5. Kontrolujeme to. Hlasování zahájeno. Hlasování končí a je to přijato. DV7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. DV4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. DV12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. DV14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní se dostáváme k Ample. Ample 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ample 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To prověříme. Takže Ample 18. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí a je to zamítnuto. Tím se dostáváme k ITRE 20. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to prověříme. Takže ITRE 20. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí a je to zamítnuto. ITRE 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. ITRE 15, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. ITRE 21, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Já si myslím, že je to Zamítnuto, ale také to prověříme. ITRE 21 hlasování je zahájeno a hlasování končí. Je to zamítnuto. ITRE 23, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. IMKO 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. IMKO 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Já si myslím, že je to přijato, raději to prověříme, takže IMKO 3, hlasování je zahájeno. Hlasování končí a je to přijato. IMKO 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Jak to vypadá se sociálními demokraty? IMKO 4, dobře, takže je to Přijato. Imko 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Imko 12, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Já si myslím, že je to přijato, ale raději to prověříme. Takže IMKO 12, hlasování je zahájeno. Hlasování končí. Je to přijato IMKO 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato IMKO 22, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Nikdo se už nehlásí. Takže IMKO 22, hlasování je zahájeno. Hlasování končí a je to přijato. A tím se dostáváme k výboru Agri. A nejprve je to Agri 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Agri 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Milí kolegové, milé kolegyně, prosím, zvedejte pořádně ruku. Takže Agri 8, zahajuji hlasování. A je to u, kon, u konce a je to přijato. Dobře. Takže Agri 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Agri 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Agri 28, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Agri 31, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Agri 33, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Já si myslím, že je to zamítnuto, ale raději to prověříme. Takže Agri 33 zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to zamítnuto. Agri 34, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Agri 36, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Agri 37, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Agri 38, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Agri 40, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Agri 42, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To raději prověříme. Agri 42, hlasování je zahájeno. Hlasování končí a je to přijato. Agret 43, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Já si myslím, že je to přijato, ale raději to prověříme. Agri 43. Hlasování končí a je to zamítnuto. A tím se dostáváme ke závěrečnému hlasování o této pěkné zprávě, což je samozřejmě hlasování jmenovité, elektronické a já ho tímto zahajuji. Hlasování končí. 30 hlasů pro, takže blahopřejeme paní Begin. Yeah.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 I can. Okay, so. Änderungsantrag. Dobře, takže pozměňovací návrh 81. Kontrolujeme elektronicky a tímto zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 18. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 15. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato.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 Pozměňovací návrh 164. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 136, druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Chcete to prověřit? Dobře. Takže 136, druhá část, prověříme to. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí. A je to zamítnuto. Kompromis. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 3, výbor FEM. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstav... Chcete to prověřit? Dobře, není problém. Takže odstavec 3 výboru FEM, hlasování je zahájeno. Hlasování končí.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 191, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 210, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 200, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, Kompromis 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 218, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 159, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 192, kdo je pro, proti, zdrželi se, to prověříme, takže 192, hlasování je zahájeno. Jeden nehlasoval, takže nyní hlasování končí. A je to přijato. Výbor FEM, odstavec 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Výbor FEM, odstavec 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Chcete to prověřit, výbor FEM, bod 17? Dobře. Takže zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to zamítnuto. DV odstavec 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Ample odstavec 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ample 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ample 19, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 216, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Tím dva návrhy odpadají a dostáváme se ke 162, kdo je pro 162, pro, kdo je proti, pro, zdrželi se, přijato. Empl 26, kdo je pro? Omlouvám se, to ne. DV 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní dva stejné identické návrhy 111 a 28 MP. Kdo je pro, proti? Zdrželi se? Zamítnuto. MP 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní 219, Ample 29, kontrolujeme, zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 219, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. A tím se dostáváme ke třetí části. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Omlouvám se, takže pomalu pozměňovací návrh 10. 10. Kdo je pro? Abgelehnt, Änderungsantrag 12 dafür takže 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis A, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací, raději tady prověříme pozměňovací návrh 20, zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to přijato. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto.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 kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 28, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 29, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis. To prověříme. Dobře, takže pozměňovací návrh 29 prověříme. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí. A je to zamítnuto, jak jsem řekl. Kompromis C. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Výbor FEM. Eh, bod odůvodnění E. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní H. Výbor FEM. Kdo je pro?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 43, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 45, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 47, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 48, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní eh, tedy bod A z výboru AFET. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Eh, přijato. B z afetu, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. C z afetu, pro, proti, zdrželi se přijato. E, nyní tady máme dílčí hlasování. První část, kdo je pro? E, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. A nyní po to důvodění E, výbor AFET, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. F, AFET, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 1, AFET, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 2 z AFETu, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní se dostáváme k jedničce, kdo je pro. Tady už proti, zdrželi se, přijato. Dva, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šest, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. sedm. kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. čtyři. kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pět. takže to prověříme ještě jednou. Pozměňovací návrh Čtyři. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí a je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Nyní nehlasovali liberálové, takže ještě jednou pozměňovací návrh 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. AFET, eh, právní východisko 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 3 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování, které proběhne elektronicky jmenovitě. A já toto hlasování tímto zahajuji. A hlasování končí. Takže blahopřejeme. Opět 30 hlasů pro, takže blahopřeji a děkuji. So, Helmut, ein point of order. Ja, um, Liebe Kolleginnen und Kollegen, I have just, a, I have just a, a proposal for the committee because we have the plenary session. Takže v července nás čeká plenárka, bude tam Eh, také právě ta zpráva, které jsme dnes hovořili, ale zatím na tom eh, v návrhu eh, pořadu jednání není plánovaná rozprava, takže já navrhuji, abychom my jako výbor navrhli, aby tam také byla zpráva, protože obě ty zprávy jsou velice důležité. Takže si myslím, že by bylo dobré, aby tedy ten pořád, návrh pořadu jednání byl ještě pozměněn, aby tam tedy byla i ta rozprava. To, bychom eh, měli před, to byste měli přednést jakožto politická skupina, ale myslím si, že to můžeme podpořit. Die Berichterstatterin auch dazu? Spravodaj se k tomu se ještě vyjádřit. I support the... Podporuji návrh eh, Helmuta tuto chvíli jsou tam dvě krátké prezentace obou zpráv, takže já si myslím, že by bylo důležité, abychom tady měli eh, plnou diskuzi pro celou zprávu a nebo společnou eh, diskuzi. Yeah, I support the position of my... Ano, já také podporuji pozici kolegyně. Navrhuji, abychom, eh, protože máme trochu spoždění, eh, diskuzi monitorovací skupiny přesunout na další zasedání, protože tam nestalo nic zajímavého. V červenci se na to podíváme. Má někdo něco proti? Není tomu tak? Eh, tedy já navrhuji, abychom odložili monitorovací skupiny na příští zasedání, protože v tuto chvíli jsme trošku pod tlakem času. Shodneme se na tom, shodneme. Dobře, dostáváme se tedy k bodu číslo 17. To je spíše technická záležitost, jde o úpravu koncesí pro Chorvatsko protože eh, Uruguay a eh, se tam má řešit eh, příslušným způsobem. A já dávám slovo zpravodaji Pavlovi Salbovi. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ten vlastně důvod, proč zde máme tuto zprávu, která se týká třetích zemí, tak jde o to, že tedy k Evropské unii přistoupila Chorvatská republika a tím, že došlo k tedy přistoupení, tak se rozšířila celní unie Evropské unie. Takže cíl je velice jasný. Evropská unie musí vlastně podle pravidel VTO vyjednávat eh, s vyjednavacími partnery a jedná se tedy o úpravu vnějšího celního tarifu EU musí být uzavřena dohoda mezi Evropskou unii a Uruguajskou východní republikou. Mm, s přistoupením Chorvatské republiky se totiž rozšířila EU, eh, rozšířila EU svou silní unie. Je zde speciální článek Světové obchodní organizace a Evropská unie zahrne do své listiny pro celní území EU 28 koncese pro celní území EU 27, ale bude tam několik technických změn, které se, bude, které se budou týkat celních kvót pro hovězí maso. Mm, jednotný souhlas Evropského parlamentu, aby mohl být dokončen celý proces ratifikace dodatkového protokolu. Já jsem také zpravodajem pro skupinu Mercosur a proto bych navrhoval, nebo abyste souhlasili s tím, eh, abyste tedy vydali svůj souhlas. Mm, teď je vlastně Evropský parlament na řadě, po radě. Tato, ehm, tyto změny koncese ukazují, jak je velice důležité pro Evropskou unii mít dobré vztahy se členy Mercosuru. Jedná se obecně tedy o zlepšení vztahů se zeměmi Mercosuru. Doufáme, že to také bude určitým základem pro další technické úpravy, které jsou nutné. Takže budou probíhat příslušná jednání. To je vše. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegům. No Nikdo se nehlásí, podle mě, nebo ano, David, prosím. Ano, děkuji. Já to chci pouze říct něco za Nikola Dante. Chci říct, že podporujeme to, že zpravodaj to také podporuje. Je to spíše technická otázka a myslím si, že Evropský parlament by měl vydat svůj souhlas co nejdříve. Děkuji, pan Zahradil. Ano, já pouze stručně chci říct si to vlastně to samé. Jedná se o technickou úpravu, technickou změnu a my plně souhlasíme se spravodajem a podporujeme jej. Děkuji. Chce se k tomu ještě vyjádřit komise? Není tomu tak? Tak a zpravodaj už se nechce vzít slovo na závěr? Ne, děkuji, já chci říci pouze díky. Výborně, říká pan předseda. Lhuta eh, pro podávání pozměňovacích návrhů je 22. června v 18 hodin. A pak se tedy ukáže, zda hlasovat se bude v červenci nebo v září. To se ještě uvidí. A teď se dostáváme k dalšímu bodu, bod 18. Čeká nás prezentace studie o modernizaci obchodního pilíře Všeobecné dohody mezi Evropskou uní a Mexikem. Jak víte, tak, vzhledem k nejnovějšímu vývoji v obchodní sféře, vzhledem k projednávání T-typu, je, eh, se tedy změnily určité pozice, také známe i pozici Mexika a je pro nás velice důležité, abychom projednali modernizaci té naší staré dohody. S velkou radostí si nyní vyslechneme výsledky studie. Máme zde hosta nebo hosty z Mexika, také pan velvyslanec Mexika je přítomen, takže vás všechny vítáme. Děkuji tedy za pozornost těmto úvodním slovům. A teď jste vítám autora, nebo au, autora toho, této studie, kterým je pan Ramon Torrent z Barcelonské univerzity a dávám mu tímto slovo. Prosím mikrofon. Bez mikrofonu, bohužel. Děkuji. Dobrý den. Budu hovořit na téma modernizace obchodního pilíře Všeobecné dohody mezi Evropskou unii a Mexikem. Tato dohoda byla mm, vytvořena v roce 1997. Tehdy jsem byl ředitelem právního odboru právní služby Rady. A byl jsem tedy jedním z těch, kdo se podílel na vypracování této dohody, která se teď má modernizovat. Tehdy jsem musel vysvětlovat radě, a jejím členům, ale i také mexickému velvyslanci různé eh, podrobnosti. Tehdejší mexický velvyslanec mm, také se ptal na mnoho otázek, na mnoho podrobností této Eh, této dohody. Když jsem připravoval tuto prezentaci a bral jsem v úvahu výsledky té studie, tak jsem eh, vlastně postupoval stejně, jako když jsem připravoval tu dohodu. Nejedná se o určitou akademickou činnost, je to spíše určitá konzultativní činnost, kdy se konzultanti, kdy se poradci snaží eh, odpovědět, ehm, ale já se, já se zde usiluji spíše určitou objektivní, o určité objektivní posouzení, snažím se najít hlavní politické koncepce, o kterých musíte hovořit, až budete řešit tu modernizaci dohody. A chtěl bych vám také dát ještě určité myšlenky k další analýze. Evropská, Evropský parlament a evropské instituce by měli řešit určité problémy, neměli by je zastírat, ani by neměli strkat hlavu do písku před některými problémy a na některé problémy je tedy se třeba podívat a zaměřit. Já vám zde nastíním hlavní takové politické otázky, které eh, potom, nad kterými se pak můžete zamyslet. Když jsme mm, mm, se ptali eh, Eh, ohledně této dohody různých lidí, tak tam byly čtyři kategorie. Někteří nebyli proti, někteří byli spíše pro a někteří byli také velice pro tuto ambiciozní dohodu. Ale pak tam ještě byla čtvrtá kategorie. My jsme se jich ptali, byli byste, eh, byli byste ochotni eh, změnit určité interní režimy, aby ta dohoda byla modernější, ale oni všichni řekli, ne, ne, ne, vůbec nejsme ochotni nic měnit. Takže já bych se vlastně chtěl zeptat, jak můžete dosáhnout ambiciozní dohody, když vlastně nechcete, eh, když nejste ochotně nic změnit. Já mám velice rád eh, evropskou kulturu, um, ale je zde vlastně takový přístup gatopardesko. Myslím si, že tento přístup však ale není dobrý. Ten přístup, že nic nechceme měnit, to není dobrý přístup pro obchodní politiku. Takže prosím vás, zamyslete se nad tím. A také třeba řekněte i těm poslancům, kteří vlastně teď zde nejsou, kteří opustili teď jednací sál, zda, o, zda jsou ochotni něco měnit. E, měli by vám na to dát konkrétní odpovědi, protože pokud podle nich se nemusí nic měnit, ani tam není ta ochota nic měnit, tak vlastně výsledek té nové, modernější dohody bude nulový. Tam nic se tam nezmění. Samozřejmě, že ta dohoda eh, by měla být eh, změněna, protože se změnil svět, změnila se pravda, eh, změnil se obchod, změnily se země Mercosuru. Nicméně ten proces Modernizace zde nevychází z ekonomických důvodů, ale spíše z právních a politických důvodů, které nevždy jsou jasně vyjádřeny. Pokud na to budete mít ještě další otázky, tak já se to pak pokusím zkonkretizovat. Jedná se zejména o právní a politický přístup. Proto si myslím, že Evropský parlament by se měl zamyslet nad tím, zda Evropská unie musí i nadále vlastně pokračovat ve své politice, kterou vlastně nastavuje podle režimu NAFTA, tak jak to dělá. Docházelo vlastně k tomu, že dohoda o službách VTO vlastně kolonizovala toto myšlení obchodních dohod a potom vlastně takový další velký vliv měla dohoda NAFTA. A vypadá to, že vlastně stále ten model je spíše eh, ten model dohody nafty. Takže my bychom se spíše měli zamyslet se trošku eh, nad tím návratem, měli bychom se vrátit k něčemu spíše tomu tradičnímu, evropskému, eh, k tomu, čím se inspirovaly ty starší dohody v Evropě i ve Středomoří. A zejména z toho důvodu, že ty staré, dobré dohody byly dynamické, zatímco dohody typu nafta jsou naprosto statické. Dneska je moderní říkat, že bychom měli usilovat o takzvanou regulatorní konvergenci, ale já vůbec nevím, jak na to lidé přišli, protože ty všechny ty staromódní evropské dohody ty o to usilovali, ty usilovali o tu regulatorní konvergenci. Neměli bychom zde znovu objevovat Ameriku. Ale tím, že chcete, nebo pokud chcete dosáhnout regulatorní konvergence, tak ty eh, dohody musí být dynamické a musí, do, u, musí umožnit institucím, aby o to usilovali. Ale dohody typu nafta to tak nečiní. Jaký model máme tedy zvolit? To je na vás, to vy, vy se rozhodnete. Eh, zda ten tradiční evropský model, anebo ten model, který e, prosazuje USA ve všech bilaterálních jednáních, která v posledních 20 letech vedou. Například jsou zde dohody, které mm, vyjednávaly USA a v těch dohodách nejsou žádné kapitoly o přesouvání pracovníků. V evropské legislativě to je většinou jedna z nejdůležitějších kapitol a už existují i velice důležitá pravidla, důležité předpisy, které je možné využít právě pro jednání mm, o těch mezinárodních eh, dohodách. Jedná se o eh, zacházení se zahraničními pracovníky. Proč třeba bychom nemohli taková pravidla prosadit do těchto dohod. Pokud jako Evropský parlament máte opravdu obavy o sociální věci, a já si myslím, že to tak je, a chcete tam, aby ta, ty, ty dohody měly i sociální rozměr, tak bychom se neměli sami, neměli bychom si něco nalhávat, neměli bychom uh, si tedy zastírat, že to tam je zapotřebí přidat. Třeba právě ty kapitoly o pohybu pracovníků. Další věc je takzvaná mixita. Když jsem pracoval eh, na radě, tak jsem býval odborníkem na mixitu. ale než o tom musíme hovořit s Mexikem a musíme o tom jednat. Je jasné, že tato i jakékoliv další budoucí dohody hmm, se budou týkat věcí, které jsou ve výručné pravomoci Evropské unie, Musíme si položit otázku, zda by ty pravomoci měly nebo neměly být omezeny pouze na ty e, oblasti, které jsou ve výlučné pravomoci Evropské unie. Chcete opravdu, aby Evropská unie byla schopná hrát ve světě stejnou roli jako třeba USA nebo Čína, a to zmiňuje pouze dvě země může Evropská unie sama o sobě se svými velice malými kompetencemi eh, být schopna dosáhnout takového post, post, postavení, to je opravdu dost eh, pochybné. USA může být tak významné na mezinárodní aréně pouze proto, že má určité kompetence. A Čína i USA využívají všechny kompetence. V Evropské unii to ale znamená pouze to, že vždycky musíte sezvat všechny členské státy, aby e, se na něčem dohodli. Mixita znamená snaha využít všechny, vlastně veškeré kapacity všech členských států, aby se Evropská unie pak stala skutečným globálním hráčem. Například je zde otázka, která je nesmírně důležitá, jak pro Mexiko, tak ale i pro mnoho člen, členských států. Týká se to vyššího vzdělávání. Mexiko je jednou ze zemí světa, která má mm, velice ambiciozní programy mezinárodního vyššího vzdělávání a také mezinárodních eh, eh, stipendií a školních programů. Takže mohli bychom třeba do té dohody začlenit i oblast vyššího vzdělávání. A Evropa by se vlastně stala atraktivním regionem po USA pro um, mexické postgradiální studenty. Samozřejmě mm, asi byste možná řekli, že to spíše, že to bude výhoda pro Mexiko, ale bude to výhoda i pro evropské státy. Uh, protože jinak žádný členský stát sám o sobě nemůže konkurovat USA, když se mexičtí studenti rozhodují, kam půjdou, kam půjdou studovat. Ještě je zde jedna politická otázka, kterou musíte analyzovat, až budete hovořit o této dohodě. Jedná se o režimy zahraničních investic. Vím, že se projednává ta dohoda s Kanadou a v té dohodě s Kanadou Tam jsou určité výjimky, například eh, civilní letectví nebo oblast audiovizuální. Samozřejmě, protože Evropské unie zakazují, aby zahraniční společnosti, které jsou usazené v evropských zemích, měly vlastně stejné zacházení jako domácí firmy. ale eh, vlastně ty bilaterální dohody tam nemají takovou výjimku. Nemají výjimku pro tyto sektory. Co se tedy stane s těmito odvětvími? které jsou vlastně určitými dohodami pokryty a e, budou se na ně vztahovat evropská pravidla. Toto je velice důležité a je to mnohem důležitější, než řešit otázky arbitráží a tak dále. Proč by Mexiko mělo ztratit v té nové dohodě práva, která teď má v bilaterální dohodě nebo bilaterálních dovodách s jednotlivými členskými státy ohledně investic? A pak mám ještě poslední otázku, kterou si musíte klást. Jedná se o dynamiku vyjednávání. Je zde velice významný politi- politické, významné politické riziko, že se Evropa dostane do defensivní pozice. Proč? Protože Mexiko právě dokončilo svá jednání velice, velice ambiciozní obchodní a investiční dohody se je to tedy tady dohoda vlastně s transatlantickými partnery, partnerství. Je Evropská unie ochotná souhlasit s tou ambiciozností transatlantického partnerství? Můžete si ty dohody přečíst, ty dohody už jsou veřejné. A zjistíte, že tam jsou velké pochybnosti. Ale já si myslím, že Mexiko bude právě vycházet z těchto dohod, že to bude, oni bude Eh, ten odrazový můstek, ty mm, transpacifické mm, partnerské dohody budou pro Mexiko vlastně tím základním eh, místem. A já se bojím, že Evropská unie vlastně se pak velice rychle dostane do defenzivní pozice, protože se ukáže, že Mexiko je vlastně mnohem ambicioznější než EU ohledně eh, cíle, rozsahu a působnosti té chystané dohody. To je z mé strany vše. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A děkuji vám eh, také za to, že jste tady nadnesl některé opravdu obtížné otázky. A teď předávám slovo kolegům, slovo má David. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, našemu expertovi za velmi zajímavou prezentaci a děkuji také eh, za velmi eh, dobrou zprávu. A za stínového zpravodaje bych chtěl eh, říci, že je bohužel v Kanadě s rumunským premiérem, kde hovoří o otázce víc, takže tady nemůže být. Říká, že studie přichází ve správném okamžiku, protože vyjednávání právě začalo. První kolo, kolo zvané nula, proběhlo tento týden v Bruselu ten obsah je velmi aktuální, jsou tam nejrůznější politické aspekty a další věci, které by měly být zohledněny během vyjednávání. Vnímám modernaci obchodního pilíře dohody EU-Mexiko jako nezbytnost. Um, tak eh, na rozdíl od toho, co předpokládá studie. Je tady zajímavé srovnání eh, mezi tímto pilířem v globální dohodě a, te, eh, a dohodami nové generace, například jako v rámci CETA. Jistě je tady prostor pro zlepšení nejenom v takových oblastech, jako je přístup k trhu pro zboží služby a tak dále, usnadňování obchodu, malé a střední podniky, geografické označování původu a zadávání veřejných zakázek. Je nesmírně důležité, aby vztahy mezi obchodem, udržitelným rozvojem a, a jinými věcmi, aby to bylo správně ošetřeno. Eh, v té globální dohodě to zatím není. Není tam ani kapitola a udržitelné mm, rozvoji. Toto je jedinečná příležitost přetvořit tuto dohodu na moderní dohodu eh, s efektivními ustanoveními k celé řadě aspektů, jako je udržitelný rozvoj a protikorupční opatření. Eh, tato dohoda má strategický význam, obě dvě strany to uznávají. Mexiko s Brazílií je strategickým hlavním partnerem eh, tohoto regionu. Ehm, to říká tedy eh, stínový eh, zpravodaj a já se tedy nyní vrátím domů a pokusím se přispět k tomu, aby Spojené království zůstalo v Evropské unii. Dobře, přejeme vám v tom hodně štěstí. Pablo? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ano. Toto je velmi dobrá zpráva, to máte pravdu. Přispěje to k tomu, že vyjednávání mezi EU, Mexikem Mm, budou poměr, pokud možno eh, optimální, proběhnou hladce, musíme to podpořit, modernizaci obchodního pilíře, dohody mezi EU, Mexikem a tato dohoda a obchodní eh, pilíř, eh, když se to tehdy vyjednávalo, tak to bylo úplně jiné než v současnosti. A v současný stav je opravdu odlišný a proto je důležité celou věc modernizovat a já to podporuji. To je jednoznačné, bez výhrad a nepochybuji o tom, že když budeme mít dobrou dohodu, která bude vyvážená, tak to bude výhodné pro všechny, pro Evropskou unii, ale i pro Mexiko. Myslím si, že to je pozitivní a bude to prospěšné pro občany v obou Eh, na obou stranách. Děkuji. Ska Keller. Děkuji. Děkuji za prezentaci. Mám několik otázek na komisi, několik úvah a potom mám také několik dotazů na vás. Je tady někdo za komisi? Eh, někoho jsem hledala. Eh, vyslechli jsme si prezentaci a nahlédli jsme také do té studie. Tam je uvedeno, že mnoho občanů v Mexiku o tom příliš neví nebo nejsou příliš tomu nakloněni, jiní ne, někteří nechtějí nic měnit, takže eh, kdo tedy přišel na to, že se má tato dohoda modernizovat a myslíte si, že se do toho máme pustit, když si to nikdo nepřeje? To samozřejmě pro nás znamená také více práce a my teď přitom máme spoustu práce na jiných dohodách, takže koho to napadlo? Eh, záměr komise, jak jsem ho pochopila a jak to bylo objasněno, bylo snížit míru chudoby a nerovnosti, protože eh, od eh, glo- mm, Přitom od té doby, co byla ta dohoda uzavřena, tak se spíš tyto věci zhoršily. Proč jste tak eh, plní naděje, že tentokrát to bude jinak a že se nerovnosti zmírní? A potom jsem se chtěla zeptat, jak komise, tak autorů studie na uh, problematiku organizovaného zločinu. To je eh, velmi eh, důležitá záležitost eh, v Mexiku, velmi se tam perou špinavé peníze a, a v podstatě tady Eh, přichází z Mexika sem věci, které asi také jsou navázány právě na eh, trestnou činnost praní špinavých peněz a tak dále. A to jsou eh, věci, které v Mexiku působí lidem velké utrpení. Co komise tady v tom zamýšlí, nebo co si myslíte, že by mělo být učiněno, aby se tomu zabránilo? tomu, že my s našimi dohodami o volném obchodu nebudeme podporovat trestné eh, aktivity a zabráníme tomu, aby špinavé peníze tekly do Evropské unie. Abychom eh, ty eh, toky nelegálních peněz tedy nepodporovali. Na komisi mám otázku, pokud jde o společnou radu současné dohody o volném obchodu s Mexikem. Chce můžete eh, poslat nějakou zprávu o jejich aktivitě Evropskému parlamentu? Bylo by to vhodné, protože my jsme zatím ještě nikdy nic neobdrželi. A potom, pokud jde o tu studii, mám ještě jeden dotaz. Několikrát jste v té studii zmínili, že by bylo dobré eh, zapracovat nějaký závazný prvek k opatřením, která nejsou přímo ekonomická. Můžete Eh, tady uvést nějaké priority, kde byste chtěli u neekonomických nebo nepřímo ekonomických aktivitách zavést závazný charakter? Jak by to mělo vypadat? Co z toho by měla být priorita? Děkuji. Helmut Scholz. Helmut Scholz, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl položit některé otázky, které se týkají prezentace studie a dalšího postupu. Pokud jde tohoto pilíře v globál, od tento pilíř v globálních uh, dohodách. Nejprve bych rád řekl, že bylo správné a pozitivní, že autoři studie uznali, Evropskou unii jako součást globálního rámce a v rámci tohoto globálního rámce bychom tedy ty dohody s Mexikem měli vyvíjet. To by také mohlo být eh, klíčem k modernizaci dohody. Nicméně musíme se podívat na konkrétní specifika s ohledem na naftu, ty typ a tak dále. Ty podmínky jsou tedy uh, konkrétně, ale musíme je zasadit do obecnějšího rámce naší spolupráce s Mexikem a s podobnými zeměmi. Jedna věc mě tam ale trochu chyběla. A sice podrobnější analýza podmínek modernizace takovýchto obchodních pilířů. Čím je to tedy podmíněno? A to i pokud jde o samotné Mexiko. Vy jste řekl, že je tady celá řada otazníků, Nicméně si myslím, že nestačí říct, že to chceme. E, není to pouze otázka vůle. Já bych se rád zeptal, jaká je skutečná situace mexického hospodářství. Je schopno vstoupit do takovýchto vztahů s Evropskou unii? Je schopno uzavřít s EU modernizovanou a komplexní dohodu o volném obchodu? A tím se dostáváme k druhé otázce. Víme o tom velmi dramatickém vnitřním vývoji v této zemi. Paní kolegyně Skákeler hovořila o chudobě, nerovnostech. Víme, že míra kriminality roste dramatickým způsobem a není eh, tu žádná známka, která by svědčila proto, že by se to nějak řešilo. To znamená, že já bych se rád zeptal, co to znamená pro naše ekonomické partnery v Mexiku a jestli jsme schopni oddělit hospodářskou spolupráci bez, eh, od tohoto vnitřního vývoje v Mexiku. A další věc. Krátce byla, bylo zmíněno praní špinavých peněz, ale pokud hovoříme o finančním rozměru, o financích takovýchto dohodů, dohod, tak se musíme zeptat, co to znamená pro schopnost EU řešit takovéto problémy. Praní špinavých peněz je pouze jedna část tohoto problému a musíme o tom diskutovat o větší podrobnosti udržitelný rozvoj zmínil eh, David Martin a jde o to, do jaké míry se tedy s mexickými partnery chceme shodnout na sociálních, environmentálních a dalších aspektech takovýchto kapitol, které také musí obsahovat závazné závazky, tak aby se eh, současná situace změnila. Já si nejsem jist, jestli mexická strana tady chce mít takové závazné povinnosti, protože, nebo povinné závazky, protože i Evropská unie o tom diskutuje. My jsme se právě shodli na dvou stanoviscích našeho výboru, která se týkají strategie Trade for All, strategie, kterou předložila komise. Tady jde o eh, monitoring eh, sociálních, environmentálních aspektech, aspektů eh, obchodní politiky a určitě si myslím, že právě to by mělo být takové vodítko pro posuzování dohod o volném obchodu a globálních dohod. A včera jsme slyšeli, že půjde pravděpodobně o že tedy eh, mandát pro takovéto vyjednávání bude udělen již brzy na podzim tohoto roku. Já bych se rád zeptal, jak to tady bude vypadat, protože běžně je to tak, že Evropský parlament musí přijmout svoje stanovisko k tomuto mandátu ještě dříve, než bude eh, mandát udělen. To znamená, že se ptám, jestli budeme mít možnost jako Evropský parlament se k tomu vyjádřit. Eh, ten, to naše stanovisko musí být eh, zveřejněno, protože musí být od počátku jasné, jak tedy ten mandát vypadá, ten mandát musí, musí být transparentní a e, to znamená, že celkem za to jsou to dobré podněty, ale máme tady ještě velké rezervy. Děkuji a slovo má komise. Děkuji za celou řadu zajímavých dotazů. Pokusím se nabídnout vám některé odpovědi a také snad nastíním, v jaké části celého procesu se nacházíme. První věc, kterou chci říci, je to, že zahájení jsme, pardon, že vyjednávání jsme zahájili s cílem být co nejtransparentnější a zároveň chceme být co nejtransparentnější i vůči Evropskému parlamentu. Plně s vámi souhlasíme s tím, že by bylo vhodné, aby mandát, který dostala komise od rady, byl zveřejněn. Nicméně, jak víte, to je na rozhodnutí rady. Ale chci říci, že máme stejný názor jako vy. Hovoříte, ptáte se na obchodní dohodu. A je pravda, že ta dohoda má obchodní část, ale ta dohoda je širší. Není to pouze obchodní dohoda. A my chceme modernizovat i e, všechny ty další části, celý ten strategický vztah, který máme s Mexikem. Samozřejmě, že se budeme věnovat i otázkám obchodu a investic, to je důležitá část celého balíčku. Nicméně, rovněž se budeme věnovat všem relativním e, aspektům našich politických vztahů a budeme hledat všechny možné oblasti další spolupráce. Zcela jistě nám to pak dovolí věnovat se třeba i oblast, oblasti vyššího vzdělávání, mm, o čemž hovořil pan Ramon Torrent. A tomu se budeme věnovat zejména v té části o politické a jiné spolupráci. Paní Skakelár se ptala, kdo vlastně přišel s tím návrhem. Byl zde velký politický zájem na vysoké úrovni, který byl tedy vyjádřen. Bylo to v roce 2013. Loni došlo k ratifikaci mm, tohoto zájmu na posledním summitu mezi Evropskou unii a Mexikem. Tam se tedy strany zavázaly, že mají silný zájem a přání postupovat tímto směrem. Takže to bylo politické rozhodnutí na nejvyšší úrovni, které nás k tomu vedlo. Zároveň vyjádřili, ehm, vyjádřil zájem i občanská společnost, protože budeme také probí, nebo už teď probíhají veřejné konzultace, máme velice dobrou reakci ze strany podniků, různých dalších ekonomických aktérů, ale reaguje na to dobře i občanská společnost a nevládní organizace. Takže díky těmto veřejným konzultacím máme mnoho dalších informací, které pak používáme pro naše studie a pro další hodnocení a posudky, když přemýšlíme o tom, jaký to všechno potom bude mít dopad. No a toto všechno povede k další fázi, to bude mm, hodnocení udržitelného dopadu. O výsledcích vás rovněž informujeme, ale informujeme vás i o celém tom procesu, abyste se také na něm mohli podílet. Mělo by to být, eh, doufejme, začátkem příštího roku. Přeskoumáme i další věci. Myslím si, že jste na ně správně upozornili, například jaký to bude mít dopad na lidská práva, ta nová dohoda, jaký to bude mít dopad na práva pracujících a jaký to bude mít dopad na životní prostředí. Také jste se ptali na problémy s praním peněz, že zde existují obavy. My tyto obavy sdílíme. Ta, jak vypracovat dohodu, která povede k lepší zprávě, k boji s korupcí? Jak to zajistit, aby ta mm, dohoda přinášela hodnoty, aby byla založena na kvalitních hodnotách. A my právě přemýšlíme nad tím, jak tu dohodu vypracovat takovým způsobem. Je to mm, určitě tím, že budeme prosazovat mezinárodní standardy dobré zprávy a vládnutí a také transparentnosti. Jak to všechno udělat a jak to ještě zároveň skloubit s těmi s tou snahou o co nejlepší úsilí. Problémy jako je boj s korupcí nebo korupce. Zde jsou určité cíle i třeba mm, cíle OSN nebo jsou zde cíle OECD. My nechceme se překrývat s těmito cíly. Chceme však zajistit, aby text dohody nevytvářel určitý jisté eh, bezpečné místo. Už eh, probíhá první diskuse s Mexikem pondělí a úterý. Hovořili jste o tom, že je to vlastně kolo je, či, číslo nula, ale už vlastně teď probíhá to kolo číslo jedna. a eh, teď eh, nasloucháme jejich zkušenostem z těch dohod, které uzavřeli, které se týkají boje s korupcí. Ano a ještě nakonec chci říci, že eh, je pravda, že už teď vlastně zatím teď nefunguje nějaký společný výbor mezi EU a Mexikem a my přemýšlíme o tom, jak tedy nějak ty vztahy upravit. Děkuji já ti dám slovo ještě autorovi studie na pět minut. Ano, děkuji, to mi určitě bohatě stačí. Kdybych zde zastupoval komisi, tak bych eh, nemohl odpovědět lépe na ty otázky, než jak to učinil jste pan Žokičin z komise. Do velké míry sdílím jeho názory a souhlasím s tím, co říkal, protože on s vámi mluví velice otevřeně. Došlo zkrátka k politickému rozhodnutí. To chci potrhnout, bylo to politické rozhodnutí. Já bych tomu řekl, že tedy jsou tam určité pochyby, mm, ale zároveň tedy je nutné pokračovat v, té, v tom postupu. Musí zde být jednání, mm, i zástupci Evropského parlamentu budou musí usilovat o to, aby ta vyjednávání měla co nejlepší výsledek. A jak říkal pan Jorgensen, je důležité zajistit, že ta nová dohoda, která bude zřejmě objemná, že tam opravdu musí se promítnout ty nejlepší úmysly. Já bych chtěl ještě eh, říct jednu věc za sebe. Prosím, v souladu s naší studií a v souladu s našimi názory je to tak, že ten, kdo není připraven na tu novou dohodu, to není Mexiko, to je Evropská unie, kdo není připraven. Mexiko klidně může přijít do tohoto jednacího sálu a může si přinést text toho trans eh, Eh, pacifického partnerství. Eh, já vám mohu garantovat, že Evropská unie by něco takového, takový text podobného typu nebyla schopná podepsat. Takže ještě jednou říkám, s tím jednáním nebude mít problém Mexiko, ale my. A to musíme všichni pochopit. Ještě druhá věc já nerozumím, proč věci, které si můžeme v EU vyřešit interně, máme vyvážet a řešit je na jednání s Mexikem. Pokud chcete více chránit lidstvo, tak vaše legislativa, tak Mm, a pokud chcete tedy více chránit lidstvo před praním peněz a před eh, organizovanou zločinou, zločinností, tak to Mexiku tak navrchněte evropské předpisy Mexiku. Ale jak už jsem říkal, tak problémem je to, že zde v Evropě nikdo nechce tu legislativu změnit. A pokud nikdo nechce příslušnou legislativu příliš měnit ani v Evropě, tak jak můžete chtít po Mexiku, aby Mexiko měnilo legislativu? A pak ještě poslední věc. v Mexiku je, že je pan Carlos Teslin, bohatý kapitalista, který kontroluje jednu z největších firm, která nabízí služby FCC, působí ve Španělsku. A v souladu s bilaterální dohodou mezi Španělskem a Mexikem, která byla podepsána a která je účinná, může firma FCC koupit leteckou španělskou firmu Vueling. Ale podle nařízení o licencování Evropské unie to není možné. Protože kdyby FCC chtěla koupit Vueling, tak by Vueling přišlo o licenci. Protože by se vlastně, protože Vueling bude v mexickém, pod mexickou kontrolou. Takže ta otázka je tedy, proč by Mexiko chtělo zahájit a uzavřít takovou dohodu, protože mm, na základě třeba té bilaterální obchodní smlouvy se Španělskem má tedy určité možnosti, které by pak nemělo. Takže to jsou určité věci, to nejsou nějaká prázdná slova. Eh, o tom, že to chceme modernizovat a že chceme nějaké strategické partnerství. Tam se jedná o konkrétní věci, které se budou řešit při tom vyjednávání. A jsou zde určité věci, eh, při kterých budou mít naši evropští vyjednavači obrovské potíže, pokud je mexický protějšek na stolí. A těmu, tomu by se měl věnovat Evropský parlament. Těmto věcem, těmto a ještě několika dalším věcem na které upozorňujeme v naší studii. Děkuji. Děkuji. Já si myslím, že budeme pokračovat v procesu reflexe eh, dohody a myslím si, že vaše studie je velmi dobrým vstupem eh, do těchto úvah, velmi dobrým přínosem. Děkuji eh, velvyslanci, našemu velvyslanci. Eh, Mexiku a děkuji vám, protože nemáme nic k bodu různé, tak jenom připomínám, že bude diskuze o rozdílu mezi dohody EU a EFTA. A zajímavá diskuze samozřejmě bude po 23. červnu po eh, hlasování o Brexitu. Takže 21. Eh, června 10.30 se sejdeme a 3G2. Další zasedání se bude konat 30. června a to by bylo vše. Děkuji, přeji vám pěkný víkend.